l'ordine del giorno reca le interrogazioni. Eh, ano, podle pořadu jednání se dostáváme k otázkám k ústnímu zodpovězení eh, na komisi a týká se to otázek eh, k biometrickým cestovním pasům. Dovolím se dát slovo panu Koeliovi, který má dvě minuty. Trump. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko, milé kolegyně, milí kolegové. Nařízení 2250 roku 2004 bylo důležitým krokem, který nám umožnil zmodernizovat a zjednodušit normy, které platí pro vydávání cestovních dokladů. Máme eh, nyní identifikační prvky, které jsou spolehlivější a podařilo se nám dosáhnout sladění eh, držitele eh, pasu, ale nemůžeme se omezovat pouze na cestovní pasy. Celý pas, který, eh, celý proces, který začíná předložením dokumentu až po vydání, si zaslouží zohlednění. Je to shromažďování biometrických údajů až po srovnávání údajů na hraničním přechodu. A e, jsou tu některé nedostatky e, v, u jiných článků celého řetězu. E, jedná se o to, asi 10% biometrických pasů ve Francii je falešných, byly vydány na základě falešných údajů a také v Nizozemsku existuje jedna městská zpráva, která odhalila, že ve 21% ze 448 případů nebyly sejmuté otisky prstů ověřitelné, takže byly nepoužitelné. Schengenský prostor je jistě velice úspěšným výsledkem působení Evropské unie, ale je třeba ještě eh, zajistit další postupy, k tomu patří i následné postupy, dobrá řešení a je třeba mít také důvěru k ke zjišťování biometrických údajů. Otisky prstů musí být ověřitelné a spolehlivé. Dále je otázka, zda mají smysl u eh, dětí a seniorů. Dále je třeba odstranit eventuální nedostatky, eh, snížit chybovost a eh, dále porovnávání údajů se musí provádět řádně. Snažili jsme se pracovat na těchto bodech a komise se snažila také odhalovat možné nedostatky v identifikačních systémech. Řekli jsme, že je zapotřebí vytvořit celoevropský systém přepracovaném znění nařízení z roku 2008 jsme k tomu také přistoupili. Uplynuly tři roky, komise zadal vypracování studií a doufáme, že také e, budeme mít záhy k dispozici i výsledky. Rád bych věděl od paní komisařky, jsou e, již e, k dispozici výsledky těchto studií a kdy chce komise předložit nový návrh. Děkuji vám. Děkuji, dávám slovo dalšímu um, autorovi panu Enču. Eh, paní předsedkyně, vážení Vážená paní komisařko, současné problémy spojené s tím, že je tady velká řada biometrických falešných pasů, vyplývá z toho, že se nevěnuje dostatečná pozornost celému tomu cyklu, který vede eh, k vydávání eh, pasů v roce 2008 Evropský parlament již hovořil o tom, že není dostatečná úroveň eh, zabezpečení celého procesu eh, vydávání pasů. Já si myslím, že eh, schromažďování údajů není dostatečně spolehlivé. A to nejen u dětí a starých osob, ale obecně vzato, protože se přijímají dokumenty, které nejsou původní, nejsou to originální dokumenty. Je tudíž zbytečné Eh, eh, produkovat bezpečné pasy, když ty se ovšem vydávají na základě nespolehlivých dokumentů. Eh, je třeba odstranit všechny nedostatky, které byly zaznamenány v celém cyklu vydávání pasů. Musíme jít do důsledku. Musíme se soustředit na kvalitu dokumentů, které jsou předloženy v rámci žádosti o vydání biometrického pasu. Bylo konstatováno, že mnoho těch eh, dokumentů může být velmi snadno sfalšováno. Dvě věci mě připadají zásadní. Je třeba omezit počet dokumentů, které se požadují pro vydání pasu a za druhé je třeba, aby byly stanoveny bezpečnostní normy pro všechny tyto doklady. Pak je tady ještě další alternativa, na kterou bychom mohli pomýšlet. Eh, národní občanské průkazy by mohly být ve všech zemích EU eh, e stejné tedy jejich forma by mohla být harmonizována. A pak by eh, dokumenty, které používáme pro cestování uvnitř EU, byly vlastně všude stejné. Myslím, že komise by měla eh, provést eh, hlubokou studii na téma biometrických dokumentů, protože taková studie by byla relevantní pro budoucí systém takzvaných inteligentních hranic. Děkuji. A Další autorka paní Ernst. Děkuji mnohokrát. Co se týče toho poslední, té poslední změny, která byla požadována v roce 2008 a že po třech letech by měly být předloženy výsledky studie, tak naše frakce to podpořila a to z toho důvodu, že z důvodu ochrany osobních údajů měl veliké pochybnosti. A neustále e, byla zde předkládána problematika falešných dokladů předkládaných pro vydání vydání cestovních pasů. A to, co z toho vyplývá, to znamená, že se podceňují určité části eh, toho řetězce předkládání dokumentů. Podléháme velkému omylu, to znamená, že ty dokumenty, které mají být předkládány, jsou eh, spolehlivé. A také údaje nejsou vždy spolehlivé úplně, protože se dají změnit například u dětí a potom máme ten řetěz až do svého vysokého stáří. Proto jsou e, takové studie nutné. Přesto se falšují doklady. To jsme zjistili jak ve Velké Británii, tak i v jiných státech, e, tak ty čipy nejsou vůbec zabezpečené proti různým útokům a mohou napáchat velké škody. Také Eh, různé postupy v členských státech jsou odlišné. Například eh, chybovost eh, v Nizozemsku je velmi vysoká. Co se stane potom s biometrickými údaji, když se falšují dokumenty a dostávají se do oběhu? Jestliže výchozí dokumenty jsou falšované, nejsou správné, tak biometrické údaje nám dále nepomohou. Eh, co se týče jednoho počítačového klubu v Německu, ten potřeboval jenom několik minut na to, aby předvedl falšování. Eh, tehdy jsme měli, eh, použili víčko, obyčejné plastové lahve, lepidlo a několik fotografií. A během několika minut prostě čip narušili vyplývaly z toho nejrůznější důsledky a na to bychom měli myslet. Per dvě minuty. Děkuji a ještě jedna, eh, to je paní baronka Lamper. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych eh, velice poděkovat za eh, to, že jste zahájili tuto nesmírně důležitou rozpravu. Je jasně důležité, že cestovní dokumenty musí být bezpečnější a v Evropské unii na tom pracujeme již celé desetiletí s pokrokem technologií Eh, musíme zabránit, aby se zločinci dostali do našich systémů. A eh, my o tom hovoříme v souvislosti s vízy a vyjadřujeme pochybnosti, že bychom neměli eh, příliš důvěřovat biometrickým prvkům. Když se jich někdo zmocní, může vytvořit stoprocentní padělek ale stále je to nejenom otázka technologie, ale také kompetentnosti těch, kteří řídí celý systém. A důležitá je také spolupráce s jednotlivými žadateli a tak se ptáme, kde je třeba působit. Když jsme v roce 2009 diskutovali o výzovém kodexu, také jsem se toho zúčastnila a parlament požadoval, abychom eh, nepožadovali otisky prstů o dětí do 12 let, protože je to nespolehlivé. A začátkem tohoto roku Sofie a já jsme eh, požadovali toto studie, eh, které ukazují, že některé e, otisky prstů nejsou ověřitelné. E, dále studie, která se týkala e, spolehlivosti čipů a dále systém dobrovolného poskytování informací členských států. Podle vízového kodexu by členské státy Eh, měli eh, provádět také eh, validaci údajů. Nejde tedy jenom o cestovní pasy, ale i také o víza v cestovních dokumentech. V roce 2010 ve zprávě byly vyjádřeny pochybnosti na základě důkazů a bylo Eh, přiznáno, že americký systém je eh, náchylný eh, vůči padělání. Děkuji. A nyní paní Keller. Děkuji. Já sdílím ty kritiky, které tady zazněly od kolegů a chci položit otázku Eh, zda je možné vyřešit ty otázky, zda je možné vyřešit eh, obavy, které tady zazněly jako otázka spolehlivosti dokumentů, na, který, na jejich základě se vydává pas, otázka eh, falšování pasu a tak dále, protože kdyby nebylo možné ty otázky vyřešit, vznikla by vůbec otázka užitečnosti biometrického pasu. Pak je tady otázka například francouzský ústavní zákon říká, že Eh, části eh, francouzského biometrického pasu jsou vlastně protiústavní, protože je eh, přístup k otiskům prstů a otisky prstů jsou považovány za citlivé otázky, protože ty vlastně člověk může zanechat let kde. A, a proto je tady otázka, zda vůbec je to v českých státech eh, uplatnitelné. Vidíme v různých částech EU, eh, e že různé orgány vlastně mají takto přístup k otiskům prstů. A i když se všechny tyto otázky vyřeší stále, tady bude ještě eh, zbývat otázka, zda je to vůbec uh, potřebné a užitečné mít všechny ty, všechna ta biometrická data od eh, lidí, kteří cestují a jaký je vlastně účel schromažďování všech těchto údajů. Další otázkou je uh, otázka nákladů na uh, těchto údajů. Odpovídají tyto náklady užitečnosti takových uh, postupů? A Eh, musíme si srovnávat náklady a užitečnost. Eh, je možné, že počet biometrických údajů bude stále narůstat a přitom se stále ještě tyto obavy nevyřešily. A vy v komisi byste tedy měli prokázat, že je to ověřitelné, že to není velký problém, že nenachá, nedochází k omylům při schromažďování e, takových údajů, jako je to v případě dětí a starých osob. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní kolegyně, a dále má na dvě minuty slovo kolega Zíle. Děkuji, pane předsedo. Já velice vítám příležitost, abychom v parlamentu diskutovali o důležitých otázkách bezpečnosti hranic. To je dobrá příležitost, abychom hovořili o standardech bezpečnosti v Evropské unii. A to by měla být nadále naše priorita, protože Rada v roce 2004 eh, přijala příslušná nařízení ohledně standardech bezpečnosti a o biometrických cestovních dokumentech, je jasné, že eh, se tu objevuje několik otázek v souvislosti s nedostatky v identifikačních systémech. Chtěl bych se zeptat komise, zda Výzkum ukázal, že tento systém vede k vysoké úrovni bezpečnosti. Zda je to dostatečně efektivní, i nákladově efektivní. A také se ptám komise, jakou iniciativu učinila, aby čelila stávajícím problémům eh, eventuálního zneužití identity z cestovních dokladů. Eh, největším eh, rizikem je eh, odcizení cestovních dokladů a dále eh, mění se technologie dostatečně rychle, abychom mohli držet krok s sofistikovanými trestnými činy, aby bylo možné zajistit, že Evropská jaké hranice jsou neproniknutelné pro eh, trestné činy. Děkuji, pane kolego, a za eh, komisi má eh, slovo paní komisařka Malstrémová. Děkuji vám, pane předsedo, vážení členové parlamentu. Studie, po které voláte, která se soustředuje na otisky prstů dětí pod 12 let, ta se právě provádí a šetří se spolehlivost těchto otisků prstů. Ovšem, spolehlivost otisků prstů starších osob do toho nebyla začleněna. Je tady otázka eh, měnitelných eh, údajů eh, o dětech pod 12 let. Takové údaje mohou být poskytnuty ovšem pouze, eh, člen, pouze členskými státy a Portugalsko souhlasilo s tím, že uvolní takovéto údaje. Eh, portugalské orgány v listopadu loňského roku schválili přístup k těmto údajům eh, a samozřejmě je tady zajištěna také ochrana údajů. Z tohoto důvodu stále studie ještě není dokončena ze všech těch důvodů, z těchto komplikací, ale bude k dispozici mm, v květnu toho tohoto roku bude eh, prozatímní zpráva, která bude k dispozici. Bude se týkat dětských otisků prstů a eh, také se postupuje podle eh, principů schválených příslušnými výzkumným střediskem. A konečné výsledky budou poskytovat eh, soudnou informaci pro posouzení otisků prstů dětí po 12 let a o možnosti jejich využití pro identifikaci a uvěření totožnosti. V konečné zprávě také bude posouzení o tom, zda biometrické eh, postupy, které jsou k dispozici na trhu, zda skutečně mohou poskytnout spolehlivé otisky prstů dětí. Eh, v polovině roku 2013 budou k dispozici konečné výsledky této studie. My také navrhujeme určité pozměňovací návrhy do těchto předpisů. Pokud jde o technické aspekty, eh, tato otázka se vyřešila v srpnu loňského roku prostřednictvím rozhodnutí, které se týká eh, biometrických pasů. Je řečeno, že požadavky na otisky prstů jsou tam vyjasněny v rámci příručky Eh, komise jakožto schrážkyně smluv eh, sleduje, zda eh, pasy jednotlivých členských států odpovídají těmto specifikacím a těmto požadavkům. A v současné době existují národně akreditované laboratoře, které vydávají tyto pasy a bude ještě prováděno další testování čipů na pasech. Bude to ovšem na základě dobrovolnosti prostě pouze tak můžeme postupovat. Další zpráva bude vydána v květnu tohoto roku. Bude tam zpráva o tom, jak, se, jak k tomu odpovídají nizozemské pasy. A pak samozřejmě, pokud tomu, to nebude tomu odpovídat, komise přijme příslušná opatření. To je otázka, kterou bereme velice seriózně a budeme co nejdříve informovat parlament o výsledcích. A pokud je o poslední otázku, eh, o originálech dokumentů a o případech eh, krádeží. My si uvědomujeme eh, tento problém a budeme co nejdříve eh, informovat parlament eh, o výsledcích studie v této věci. Děkuji vám, pane předsedo. Tak co madam commissioner. Děkuji, paní komisařko. Jménem frakcí nyní přecházíme k příspěvkům dvě minuty Diaz de Mera, Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko a děkuji, Karlosi. Musíme říci, k jakému pokroku došlo při používání biometrického pasu. Ovšem nemůžeme popírat, že existují i problémy. A to zejména, že tady v celém tom řetězci vydávání pasů jsou určitá slabá místa. Jsou tady technické aspekty při hraničních kontrolách. Tato otázka je velice důležitá. Když vezmeme v úvahu, jaká je rovnováha v boji proti zločinu v Unii a na druhé straně při respektování volného pohybu na šengenském území a respektování lidských práv, pašašování, falšování eh, pasů, to má velký eh, dopad. Musíme posílit celý proces získávání a zpracovávání osobních údajů. Eh, musíme věnovat pozornost cestovnímu dokladu. Musí být jasná vazba mezi pasem a jeho držitelem. Je proto opodstatněné eh, posuzovat eh, zprávy a studie, které zkoumají falšování. S velkým zájmem, paní komisařko Melstromová, Čekáme na eh, zprávu, kterou ohlašujete na červen a pak na polovinu roku 2013. Věříme, že to všechno zlepší interoperabilitu eh, zařízení i dokumentů vydávaných eh, v členských státech. Věříme, že to nespochybní ani práva držitelů, ani informace obsažené v pase. Je velice důležité, abychom mohli ukázat, eh, jakou užitečnost mají otisky prstů eh, dětí. To je předmětem zmíněné studie. Já jsem velice rád, že se portugalská vláda rozhodla dodat důvěryhodnost celému tomuto procesu zkoumání dané problematiky. Děkuji. Dále máme eh, v rámci eh, frakce eh, GP paní Guillaume. Děkuji, pane předsedo. Já musím, velice se, já musím se velice radovat, že se tady v této diskusi vracíme k otázce spolehlivosti biometrických pasů. Bylo řečeno, že biometrické údaje by měly zvýšit spolehlivost dokumentů při cestování a také z bezpečnost občanů. Nedávna studie ukazuje, že 10% francouzských pasů je falešných, protože se vydávají na základě dokumentů, které se velice snadno sfalšují, jako je například kopie rodného listu. Takže eh, používání čipů či eh, znásobování počtu biometrických Trochu pomaleji, eh, paní poslankyně. Eh, to znamená, že ty eh, problémy, které existují, by nás měly vést k větší opatrnosti. To, že hájíme bezpečnost za každou cenu s přístupem k velkému počtu osobních údajů, to je jako šagrenova kůže, která se stále zmenšuje v oblasti lidských práv. Další dimenze o které chci hovořit. Za takovými eh, postupy jsou nejrůznější eh, obskurní zájmy, jako například eh, podniky, které zpracovávají tyto věci, vyrábějí zařízení, schromažďují údaje, ty mají své zájmy, jsou to lobby, které tady působí. To, že vlastně se tady do eh, kartoték dávají informace, mnohé informace občanů, to by mělo vyvolat určitou opatrnost naší strany. Eh, takže použití biometrických údajů, to by mělo být proporční ke sledovanému cílu. Eh, používání takových biometrických údajů v pasech je možná až zbytečně přehnané. Paní komisařko, jistě v studie nám přinesou řadu zajímavých informací. Velice se eh, těšíme na první zprávy, které, myslím, dostaneme již velmi brzy. Děkuji, paní Guillaume. Dále máme ve jménem frakce ALDE na minutu paní Infeld. Prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Již mnohé zde zasnělo o kvalitě a užitečnosti snímání otisku prstů a já bych se zmínila o jiné otázce a to je oprávnění eh, vést biometrické pasy v prvé řadě, protože eh, v Nizozemsku, když jsme hovořili o přístupu k dokumentům, se ukázalo, že eh, případy padělání dokumentů vlastně ročně vlastně představovaly 20 případů ročně v zemi, kde je eh, asi 17 milionů obyvatel. Proč tedy celý systém, který je extrémně nákladný a vykazuje celou řadu nedostatků, musel eh, být zaveden a eh, jenom na základě takovéhoto chabého argumentu. Chtěla bych, aby to komise ve svém hodnocení zohlednila. Děkuji. Dále má jménem zelených eh, paní Ždanoka na minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. My jsme nesmírně spokojeni eh, se studiemi, eh, které komise nechala vypracovat a příslušné nařízení je třeba změnit. Jsme velice rádi, že paní Malstrémová vyjádřila stejný názor. Já bych se ráda vrátila k historii. Skupina zelených zastává názor, že záměr komise eh, zavádět biometrické pasy vykazuje ještě značné nedostatky a nepřináší to přidanou hodnotu k zabezpečení. My se domníváme, že je tu nedostatek eh, transparentnosti a ochrany údajů to jsme vyjádřili 1. 2004 a e, bylo to prozatímní ustanovení. Jsme e, velice vděční panu Koeliovi, e, který dal podnět k této rozpravě. Děkuji vám. Děkuji. Dále máme řečníka jménem frakce EFD, pan Žobro, prosím. przewodniczący, otóż e, Děkuji, pane předsedo. Dnes ráno jsme e, diskutovali o obchodování s lidmi, což je jistě velice emocionální téma, protože eh, má velice tragické dopady, zejména na ženy a děti. My se snažíme zajistit bezpečnost našich hranic a veškeré úsilí se zaměřuje eh, na prevenci padělání a falšování cestovních eh, dokladů a to je cesta, která může vést k eliminaci nebo alespoň ke zmírnění eh, případů obchodování s lidmi. Biometrické cestovní pasy byly spjaty se značnými nadějemi, ale eh, zpráva ukazuje, že je tu ještě celá řada problémů eh, co se týče eh, čipů, ale já doufám, že se podaří dosáhnout zlepšení eh, v oblasti techniky. Děkuji, pane kolego. Nevidím, eh, že by zde byl pan Segedy. Není, takže tím máme 1,5 minuty k dobro a dále má na dvě minuty slovo pan Buzuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, myšlenka zavedení biometrických pasů eh, byla eh, stížit falšování pasů, aby bylo tím pádem snadnější pro naše občany cestovat. A ukazuje se, že i biometrické pasy mají určité problémy a z tohoto důvodu eh, klademe otázku komisi, aby podrobně sledovala všechny tyto problémy eh, a abychom sledovali, jaké jsou zde možná řešení. Otázka hraničních kontrol je velice citlivá otázka pro naše občany otázka eh, nelegálního přistěhovalectví, otázka eh, přítomnosti přistěhovalců v Evropě, otázka uzavírání hranic. To všechno je velice eh, citlivá problematika a musíme postupovat velice opatrně v těchto otázkách. Tento parlament má mnohé zkušenosti v této oblasti z hlediska šengenského území a Eh, myslím, že je to i otázka zkoumaná panem Coelho či Frontexem. Bezpečnostní dimenze je tady velice důležitá. Máme veškerý zájem zajistit, aby biometrické pasy byly účinné, aby nemohlo jich být zneužíváno. Myslím, že když vyřešíme problémy, eh, o kterých teď víme díky těmto studiím, pak eh, můžeme mít eh, užitek z biometrických pasů, zejména pro ty občany, kteří pravidelně eh, cestují. Děkuji, pane kolego. Dále máme na jednu minutu paní Childers. President. Pane předsedo, po přijetí eh, standardů pro eh, biometrické prvky v roce 2004 eh, jsme měli nařízení z roku 2006 zajistí lepší ochranu. Identifikace obsažená v biometrickém čipu zajišťuje spolehlivější spojení cestovního dokladu s jeho držitelem. V roce 2010 provedla irská policie šetření, z něhož vyplynulo, že eh, došlo k velkému počtu eh, padělání a zdá se, že tyto eh, pasy byly eh, padělky těch, které byly vydány ještě před roku 2006, protože ty biometrické eh, prvky se dají těžko padělovat. A i pasy z jiných, z jiných zemí. A to je na úrovni bezpečnosti pasů a může to způsobit k tomu, že se tato situace bude opakovat, takže by komise měla připomínky parlamentu brát opravdu vážně. Děkuji. Dále máme na dvě minuty paní Angelini, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Paní komisařko Malstremová, volný pohyb osob eh, v rámci Evropské unie i mimo Evropskou unii chceme podporovat. To je a byla prioritou Evropské unie. A další priorita spočívá v tom, abychom skutečně mohli zaručit evropský prostor, který je bezpečný. To je naším cílem. A s tímto cílem na očích eh, ta zpráva eh, kolegy Coelho z roku 2009 ohledně biometrických údajů byla přijata. My říkáme jeden jediný pas a znamená to, že také děti budou mít nárok na svůj vlastní pas. Nebudou muset být uváděny již v pase rodičů. To vyžaduje takový systém, který potenciálně poskytuje větší bezpečnost. To znamená, Každá osoba bude mít svůj pas. Ovšem zdá se, že to není možné aplikovat, protože je nejisté, co se stane s dětmi do 12 let. Zjistilo se, že Eh, otisky prstů malých dětí do 6 let, co se týče kvality, nejsou dobré. Nejsou jednoznačně identifikačním znakem. Děti jsou ovšem nejzranitelnějšími osobami v naší společnosti. Proto si klademe otázku, zda existují studie, které komise již nechala provést v posledních letech, aby skutečně byly chráněny nezletilé osoby, zejména když cestují sami. Děkuji vám. Dále máme na dvě minuty paní Mathieu. Děkuji vám, pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové. Především bych chtěla zakroutit krkem těm eh, Eh, neodůvodněním eh, údajům, které tvrdí, že 500 tisíc falešných pasů tady po francouzském území cirkuluje. Francie eh, má velice dobrý systém a bere v úvahu všechny obavy, které vznikají v oblasti falšování pasu. 15 tisíc eur pokuty a jeden rok uvěznění. To jsou tresty za falšování pasů. Také se Eh, zjednodušili postupy, takže prefektury mají další prostředky, aby mohly bojovat proti takovým eh, falšováním. Celý proces eh, vydávání pasů je nyní mnohem bezpečnější. Například matrika dává údaje, které je možné ověřovat mezi jednotlivými orgány a to i elektronicky. Tím pádem je vlastně zabráněno možnému padělání. E, také e, rodné listy se vydávají na e, bezpečném typu papíru. Otázka údajů bydliště taktéž. Ministerstvo vnitra se věnuje otázce spolehlivých dokladů, které osvědčují bydliště. Klasická žádost o vydání cestovního pasu umožňuje srovnání všech předchozích žádostí, které byly v minulých letech předány a podány. Vydávání dokladů je zajištěna také tím, že Eh, žadatel musí přijít eh, při podání žádosti a musí se znovu dostavit při odebrání hotového dokladu a přitom eh, poskytuje dva otisky prstů. Když dojde ke krádeži či ke ztrátě dokladu a žádá se o nový doklad, opět se ověřují všechny údaje a Francie spolupracuje na mezinárodní úrovni, zejména s Interpolem. Už končím, pane předsedo. Eh, pasy, které byly ukradeny či ztraceny, tím pádem nemohou být zneužity eh, k nechalým činnostem. A všichni se takto zavazujeme. Eh, mikrofon se vypíná. Já vám děkuji, paní kolegyně. Herzlichen Dank. Srdečně děkuji. Nyní e, přicházíme k postupu Catch the Eye. Máme zde pět řečníků, frakcí a kolegové se mohou připravit. Pan Mikolášek, pan Kelly, pan Zemke, pan Obermeier a závěrem pan Luhan. Prosím, pan Mikolášku, máte slovo. Děkuji. Um, Děkuji. Obavy, které vyvstaly v souvislosti se spolehlivostí a účinností biometrických pasů v Evropské unii, přetrvávají do dneška. Doposud se nepodařilo nalézt uspokojivé řešení, i když se pasy používají v různých členských státech již více než pět let. Nahrazení klasických papírových pasů biometrickými, které mají v sobě zabudovaný speciální čip s biometrickými údaji, jedinečnými pro každého jednotlivce mělo pomoci, aby se pasy nefalšovaly. Původní používání podle odhadů se hovoří až o milionech, to se musí ověřit, biometrických pasů a vydávání těchto pasů na základě nepravých nebo sfalšovaných dokumentů však svědčí o tom, že minimální bezpečnostní normy pro pasy nestačí k zabezpečení pravosti dokladů. Je to otázka, která těsně e, souvisí s vnitřní bezpečností v Evropské unii. Jsem pro zavedení přísnějších e, pravidel pro eh, tyto pasy a pro postup jejich vydávání. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. Dále má na minutu slovo pan Kelly. Prosím. Eh, Dnes ráno jsme eh, se Eh, zúčastnili eh, hlasování o dohodě o poskytování údajů PNR mezi USA a Evropskou unii a z tohoto úvodu, důvodu se domnívám, že tedy 10% eh, francouzských pasů je falšováno, i když kolegové s tím nesouhlasí, ale tím se zabývá zabývají eh, pachatele trestních činů. Pokud se nám podaří snížit počet eh, falšovaných pasů, potom eh, se nám také podaří bojovat s obchodem s lidmi a s obchodováním s padělanými zbožím a dále protože biometrika hraje velice důležitou roli eh, v této oblasti. Eh, umožní nám učinit eh, bezpečnější svět pro každého. Děkuji a nyní má slovo pan Zemke minutu. Já děkuji vám. Biometrické pasy mají cíl v tomto procesu a tím cílem je stížit život zločinců Zdá se, že není nic lepšího než biometrický pas pro dosažení tohoto cíle. Nicméně se ukazuje, že je možné padělat takové doklady, že zločinci mohou proniknout do čipů a kódů. Zabránění takovým postupům. To je velice důležité pro agentury eh, vymáhání práva v různých státech. To je bez pochyby. Když se dívám na informace a na zprávy ze strany komise, tak eh, nenacházím údaje, které by se týkaly Europolu a Frontexu, což jsou velice důležitý aktéři v této věci. Děkuji. Děkuji vám za to, že jste byl přesný. A dále máme pana Obermajera na jednu minutu, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Doufal jsem, že e, nové biometrické pasy budou moci zabránit padělkům a že zvýší bezpečnost, ale jenom ve Francii podle odhadu e, je zhruba jeden milion pasů biometrických na základě e, padělaných rodných listů. Biometrické pasy byly zavedeny na základě toho, co mají již ve Spojených státech a také se uvádějí otisky prstů. Ovšem částečně ty otisky prstů nejsou čitelné zřetelné. E, je to podle studie z Nizozemska, kde zhruba jedna pětina těchto otisků prstů nebyla e, použitelná. U dětí a u seniorů je velice obtížné tyto e, otisky prstů identifikovat. Je to určitý eh, spochybnitelný eh, prostředek, který má sloužit potírání terorismu. Výsledky tříleté studie by měly být nyní předloženy a bude se přesně vyhodnocovat, eh, zda tyto biometrické pasy také dávají smysl. Děkuji vám, pane kolego, a poslední slovo má pan Luhan v rámci Catch for the Eye. Děkuji, pane předsedo. Tyto pasy eh, jsou velice těžko akceptovatelné obyvatelstvem. To tak je. Nové věci lidé velmi těžce akceptují, když se to řádně nevysvětlí. Eh, je pravda, že otisky prstů jsou důležitým opatřením, ovšem přesto dochází k podvodům eh, s pomocí nejrůznějších přístrojů, kdy hekři se dostávají na údaje. A údaje se kradou stejně tak jako u kreditních karet a stejně tak jednoduché to bude možné eh, pro hackery zjistit eh, údaje, které jsou na čipech biometrických pasů. Myslím si, že údaje by měly být chráněny více a mělo by se přesně říci, co je biometrický pas a měli by všichni být informováni o patřičných bezpečnostních opatření. Bylo by třeba, aby v budoucnu byl vytvořen systém, s jehož pomocí identifikační přístroje budou řízeny rádiově. Takovým způsobem bude moci okamžitě zjistit podvod příslušným orgánem. Děkuji, pane kolego, a na závěr má slovo paní komisařka. Prosím, paní komisařka Malström. Děkuji, pane předsedo. To je opravdu velice důležitá rozprava. Hovoříme o bezpečnosti dokumentů, o základních právech, o účinnosti různých typů cestovních dokladů a biometrických prvcích. Bohužel vedeme tuto diskuzi dnes, protože v červnu budu schopna vám odpovědět na všechny ty otázky, které jste položili. Budeme mít k dispozici zprávy a můžeme se s vámi podělit o výsledky. Těším se na obnovenou eh, diskuzi, až budeme mít tyto výsledky, co se týče padělaných dokumentů. Jsme si vědomi tohoto problému, i když eh, se domníváme, že ty počty jsou poněkud přehnané. Samozřejmě jsme v kontaktu s Europolem a Frontextem a eh, provádíme obecnou studii o e, zneužití identity. E, když e, bylo proveden, přijato nařízení, tak ještě nenásledovalo hodnocení, takže chceme provést obecné hodnocení. Je to také jasné přání Evropského parlamentu, které zohledníme v Vám děkuji za tuto rozpravu a doufám, že se k tomu vrátíme již na základě konkrétnějších dobrých výsledků. Děkuji vám. Much, Děkuji, paní komisařko. Rozprava na toto téma tím končí a my se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. A to jsou otázky k ústnímu zodpovězení, vymezení znevýhodněných oblastí v souvislosti reformy SZP. První eh, příspěvek řečnice paní Kestinger má slovo na dvě minuty, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Možná bych nejdříve chtěla vyjádřit eh, podivení, že rada nepokládá za dosti důležité se dostavit dnes a přesto děkuji, že můžeme vést eh, tuto rozpravu na důležité téma o přírodním znečištění je mě líto, promiňte paní eh, Köstinger, eh, že vás přerušuji, protože tato otázka je skutečně na adresu rady. Eh, měla by zde být, takže krátce přerušíme a zjistíme, kde je zástupce rady. Selbstverständlich werden wir Ihre Redezeit von vorne wieder Samozřejmě eh, u vás opět nově spustíme eh, počítání času. Ano, tady je každá rada dobrá nebo drahá zjistit, kde je rada. Vypadá to, že můžeme začít, eh, takže budeme pokračovat. A to je začátek eh, otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou na adresu rady a je to vymezení znevýhodněných oblastí v kontextu reformy SZP a slovo má paní Köstingerová. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také radě, že se dostavila. Myslíme si, že je to velice důležité a citlivé téma pro nás a má velký význam pro náš parlament a proto jsme rádi, že můžeme s vámi dnes